Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat konkrétně s vysvětlováním hlasování. Jako první to bude vysvětlování hlasování k otázce Je to zpráva pana Kovačeva se 71. zasedání valného schromáždění OSN. Jako první dostane slovo pan Hanan. Máte slovo, říká paní předsedkyně. Mr. Hanan.